Spravodajkou je naše kolegyně Pilar del Castillo a proto jí dávám slovo jako první. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes se tedy bude konat poslední eh, diskuze, která se zaměří na pozměňovací návrhy ohledně nové eh, evropské digitální agendy 20 2015.eu. E Stávající situace je stejná, jako byla do posud, protože nedošlo k žádné změně. Je tu poměrně pevný, pevná zásada eh, o tom, jak se dohodnout. Mezi všemi politickými skupinami myslím, že se shodneme. A ta naše schoda spočívá v 28 eh, kompromisních pozměňovacích návrzích. Podařilo se nám nalézt patřičnou eh, schodu, abychom mohli tedy připravit eh, novou digitální agendu pro Evropu. Chtěla bych při této příležitosti poděkovat všem politickým skupinám a také stínovým zpravodajům za úsilí, které vykonali které zaměřily na to, aby v této konečné fázi se nová digitální agenda skutečně stala realitou. Takže mohu jen konstatovat, že výsledek ehm, stanoviska našeho parlamentu. Tato stanovisko bude následně um, naším, eh, naším výborem vysloveno a eh, na eh, plenárním zasedání myslím, že dojdeme tedy ke stejnému závěru jako název výboru, což bude tedy v Dubnu. Myslím, že se shodneme jak výbor, tak celý parlament v tom, že nyní všechny evropské instituce, ať už je to rada, komise nebo předsednictví španělské, že tedy všichni usilujeme o to, aby vznikl strategický orientační rámec, který by nám umožnil zlepšit podmínky pro to, aby Evropská unie mohla co možná nejlépe využít veškerých příležitostí, které nám poskytuje digitální epocha. Tato digitální revoluce, pokud ji tak chceme nazvat. Evropský parlament v tomto kontextu je eh, jaksi avantgardou, což by nás mělo těšit. Reagujeme na iniciativu eh, komise, která žádala parlament, myslím v srpnu ještě, eh, abychom přednesli prohlášení a vzali na sebe iniciativu tedy ohledně E2010. A já si tedy myslím, že po této iniciativě my v podstatě zítra můžeme takto jasně předložit naše stanovisko. Eh, telekomunikační balíček přišel na světlo světa s podporou nejen parlamentu, ale také rady a komise. Veškeré reakce byly zaměřeny na to, abychom vytvořili příznivé prostředí pro investice, abychom podnikatelům dali jistotu, abychom také chránili spotřebitele. Následná fáze se skládá tedy ze dvou částí, nebo jsou to dvě fáze. Za prvé je to telekomunikační balíček, který je třeba eh, převést se možná nejrychle do všech členských států. A to je nezbytná podmínka. Digitální agenda a obsah digitální agendy se jedině za této podmínky budou moci plně rozvinout. Nesmíme tedy už dál čekat, nesmíme čekat na aplikaci celého balíčku, je třeba vytvořit už předem strategický referenční rámec. S tím, že je třeba definovat eh, realizační odvětví a eh, různé eh, konkrétní aspekty, v níž je třeba digitální agendu rozvíjet. Co to vlastně je digitální agenda? Je to referenční strategický rámec, eh, který je sdílený eh, všemi státy EU, který se dělí do různých odvětví, má své specifické cíle v těchto odvětvích a využívá za tímto účelem eh, specifické nástroje Teď se nebudu znovu zabývat detaily, protože si nemyslím, že by bylo nutné vysvětlovat teď všechno například, co je základem, eh, na niž Evropský parlament strukturuje tento strategický referenční rámec. Nicméně aspoň o dvou aspektech, které považuji za důležité, by se změnit chtěla. Za prvé, Jádrem celého tohoto projektu, tohoto rámce referenčního v digitální době je osoba osoba, tedy jako spotřebitel a jako občan. V důsledku toho jde o to, abychom osobám, tedy lidem, poskytli patřičné e, kompetence k tomu, abychom jim usnadnili přístup e, na síť. A to proto, aby tyto osoby mohly získávat informace a různé příležitosti, a to ve všech směrech, aby bylo chráněno jejich spotřebitelské právo v elektronické, tedy v digitálním prostředí. A proto e, graficky můžeme znázornit toto eh, jakousi, jakousi m, mm, eh, křivkou, která nebo spirálou, v jejímž centru je právě člověk, tedy osoba jako spotřebitel a občan. Nicméně považuji za důležitý ještě druhý aspekt, a to, že my chceme jednotný digitální evropský trh. My jej nemáme. Jen ze 7%, jak jsme říkali, už jsme dosáhli tohoto cíle. Jen 7 transakcí a operací, které se provádějí v Evropské unii, které provádějí spotřebitelé, jsou přeshraniční, zatímco všechny ostatní operace se provádí v jednotlivých členských státech. To znamená, že je tu obrovská eh, fragmentace trhu, která prakticky eh, brání rozvinutí veškerého potenciálu, který by měli přinášet eh, všichni to spotřebitele, kterých je půl miliarda tedy nemůžeme naplno využívat výhod digitálního světa. Musíme tedy eh, rozbít všechny překážky eh, tomuto digitálnímu trhu, eh, aby byl lépe konkurenceschopný. Musíme mít na vědomí různé úrovně kompetencí. Ty jsou důležité. Například Eh, jde o to, jaké možnosti bude mít k dispozici každý občan. Ale také je třeba zajistit eh, konkurenční ceny, aby občané mohli získat co možná nejlepší výhody z této situace. Takže abych to schrnula, pane předsedo, eh, dámy a pánové, už to nebudu prodlužovat, jsem přesvědčena, že se ocitáme ve velice zajímavé chvíli, a jsem ráda, že právě k tomu dochází v našem funkčním období, protože díky tomu my v Evropském parlamentu můžeme eh, si předestřít horizont, který je delší než ty čtyři další roky a můžeme prostřednictvím monitorování a hodnocení eh, stavu dalšího vývoje ovlivňovat dál situaci. Proto jsme navrhovali tu, tu tabulku, tu scoreboard, na kterou se budou psát, tedy jak evropské, tak národní cíle a to, jak byly dosaženy. Eh, pak je tu Eh, summit o digitálním světě, který se má konat pravidelně, protože má být eh, takovým impulzem a eh, odkazem pro další vývoj, protože digitální svět nám poskytuje obrovské nekonečné možnosti díky té digitální revoluci. A všem vám děkuji. Děkuji vám. Jako první se hlásí kolega Balian. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce, paní Del Castillo, k její práci a k pokroku, kterého dosáhla. 300 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy v tak krátké době, jsou opravdu hodně. Jsem velice ráda, že se podařilo dosáhnout eh, dobrých kompromisních návrhů, abychom zítra to rychle odhlasovali. A zároveň tím dáme velice jasné a stručné sdělení komisi. Tato zpráva je velice důležitá. Mám nicméně následující obavu. Strategie by neměly být převedeny jen do seznamu přání z mnoha cíly, které pak nebudou, eh, nebudou plnit naše očekávání. Ano, já jsem spokojená s kompromisními návrhy, protože podle mne eh, jsou velice vyvážené. Vítám to, že moje návrhy ohledně přeskoumání přístupu k univerzální službě a pokrytí pro evropské občany byl vzat v úvahu, jak už to bylo v pátém pozměňovacím návrhu kompromisním. Pak je tu pokrytí širokopásmové, které by nemělo způsobovat další zátěž jak pro občany, tak pro eh, podniky. Eh, a prostředky využité pro tyto cíle by neměly pokřivovat eh, hospodářskou soutěž, zejména tam, kde už je trh kompetitivní a inovativní. Za druhé si říct, že vítám to, že občan se ocitá eh, v samotném jádru této politiky IKT. Eh, v digitální společnosti Ovšem já zdůrazňuji, že je důležité v mém pozměňovacím návrhu se zaměřovat na infrastrukturu, na hospodářskou soutěž, eh, na kabelové spojení, a to ve prospěch jak podniků, tak občanů. Navíc vítám eh, rozvoj eh, aspektů souvisejících s obsahem. Zatímco v té původní zprávě nebyly skoro žádné odkazy na eh, mm, obsah zatímco nyní je chápán obsah mnohem šířejí. A také je tu vyváženější postoj k tomu, jakým způsobem má mít občan přístup k obsahu. Pak tu jsou také práva poskytovatelů obsahu a copyright. Nicméně není tu žádný odkaz na rozdíly mezi eh, průmyslem, který vyrábí, eh, poskytuje obsah a eh, řešením, které by bylo univerzální, protože jinak je situace velice složitá. Co se týče digitální dividendy, jsem spokojená s důrazem na tu realokaci spektra a Koordinovaný přístup na komunitární úrovni je nezbytný, abychom předešli eh, škodlivému dopadu na některé členské státy, a zejména tam, kde se mm, to týká dostatečného pokrytí spektrem. Nicméně mělo by to být eh, větší důraz na eh, služby IKT. My jsme se zabývali spíše dodávkou. Měli bychom se také e, zabývat infrastrukturní sítí a širokopásovým pokrytím. Někdy se zbytečně zaměřuje na některé detaily. Měli bychom zajistit, že bude širokopásmové pokrytí, e, Nicméně eh, jsou určité vrsty populace nebo skupiny populace, které nemají zájem o eh, mm, smlouvy internetové nebo o, eh, o to, aby se mm, připojili na smlouvu na internet. Je zapotřebí dbát na to, co si skuteční koneční uživatelé přejí. V každém případě nejsem pro změnu posledních změn které byly navrženy už, protože to znění, se kterým já jsem se seznámila, pro mě už je přijatelné. Dankeschön, Herr Kalfin. Děkuji, pan Kalfin. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat panu zpravodaji, paní, panu Del Castillovi Verovi za práci, kterou odvedl a za spolupráci která byla příkladná během naší spolupráce. Tento materiál má být odhlasován. Čili jak jsme očekávali, samotný název této zprávy vyvolal velký zájem ze strany celé řady zainteresovaných stran. Z tohoto důvodu je tady celá řada návrhů pozměňovacích. Je dobré, abychom se soustředili v rámci tohoto širokého téma na konkrétní věci. Měli bychom skutečně zaměřit diskusi na konkrétní věci předtím, než se tímto materiálem opět bude zabývat komise. Je tady celá řada otevřených otázek. Některé věci se projednávaly v rámci telekomunikačního balíčku, čili šlo o to, abychom opětovně neotvírali diskusy k těmto tématům, abychom spíše požadovali implementace, abychom učinili další krok a já si myslím, že to byl velice dobrý přístup. Pochopitelně myšlenka této zprávy je taková, abychom vyslali velice jasný politický signál z Evropského parlamentu a čekáme, že sdělení komise Samotný návrh bude předložen koncem příštího měsíce. Budeme pokračovat v těchto diskusích, snažíme se implementovat konkrétní politiky. Naše politická skupina socialistů a demokratů pracovala na několika důležitých tématech v této zprávě. Zmíním pouze několik z nich. Velice jsme podporovali tuto zprávu z hlediska také investice. Chceme rozvinout hospodářskou soutěž v rámci internetu a zároveň si myslíme, že je také důležité hovořit o takzvaném digitálním přechodu. Je důležité, aby internet jako takový byl přístupný, i cenově přístupný. Je důležité, abychom převáděli na tyto služby nejen veřejnou sféru, podnikatele, ale také je důležité, aby veřejný život se odvíjel na internetu. Z tohoto důvodu je důležité zaměřit se na spotřebitele. Někteří spotřebitele jsou trochu mimo náš zájem. Jsou to lidé, kteří mají nízké příjmy, nezaměstnaní, postižení lidé, lidé, kteří žijí ve vzdálených regionech a odlehlých místech. Čili nemůžeme brát v potaz pouze komerční zájmy, když rozvíjíme sítě budoucí generace, když poskytujeme takovéto služby. V budoucnosti v Evropském parlamentu zcela jistě na toto téma bude probíhat eh, závažná diskuse. Podobně jako jiní kolegové v jiných politických skupinách, pro nás bylo důležité, abychom zajistili internetovou neutralitu. To je princip, který byl uchován v Evropském parlamentu a měl by být zachován i v budoucnosti, pokud chceme mít dostatek prostoru a stimulů pro další rozvoj internetu. Samozřejmě nás znepokojuje skutečnost eh, digitální technologie, která by měla vytvářet nová pracovní místa, oživit eh, ekonomický rozvoj, měla by poskytovat celou řadu příležitostí veřejnosti a nás znepokojuje otázka například bezpečnosti, regulací. Zcela jistě to není místo, kde bychom všechno toto měli vyřešit, ale jsou eh, zde i otázky právního zneužívání, duševního vlastnictví a jiné typy přestupků. Evropský parlament eh, přijal směrnici o chování, což je velice důležité pro naši politickou skupinu socialistů a demokratů. A myslím si, že jsme schopni dobrat se kompromisu. Tento kompromis není slabý, je přijatelný pro všechny významné politické skupiny v Evropském parlamentu a zároveň také jasně a důrazně hovoří o tom, co si Evropský parlament myslí o dalším vývoji internetu. Kompromisní pozměňovací návrhy do valné míry zahrnují tento koncenzus všech politických skupin a já si myslím, že by bylo špatné, aby chom eh, se nějak rozkmotřili, čili jsme se rozhodli pro druhý přístup. Snažili jsme se naopak najít to, co bude jasným politickým signálem a budeme dále pracovat na stávajících problémech. Myslím si, že tady stačí jenom málo věcí, abychom mohli finalizovat tento dokument a myslím si, že to bude velice dobré úspěšné rozhodnutí Evropského parlamentu. Enšu. Kolega Enšo. Děkuji, pane předsedo. Oceňuji úsilí paní Del Castillo při vypracování této zprávy. Nebyl to snadný úkol. A také si vážím příspěvku kolegů kteří připravovali pozměňovací návrhy. Digitální eh, agenda a rozvíjení jednotného digitálního trhu jsou samozřejmě mezi našimi eh, prioritami. Jsou to i priority předsednictví. V 21. století musíme jasně myslet na internet, bez něj se eh, neobejdeme, je to velice důležitá věc. Proto tedy v této zprávě vítám myšlenku zaměřit se na narůst Mm, na to, aby se navýšila eh, internetová nebo digitální gramotnost, především u mladých lidí. A to také proto, aby mohli eh, účinným způsobem a bezpečným způsobem internet využívat. Chtěl bych eh, zdůraznit, že je důležitá i kampaň zaměřená na dospělé země, na rodiče, která by jim pomohla vzdělávat a chránit jejich děti v tomto eh, internetovém světě. A to, aby mohli uchovávat jak tedy svoji bezpečnost, tak eh, ochranu osobních údajů. A ještě o něčem bych se chtěla zmínit. Jedná se tu také ještě o ekonomické problémy a o nezaměstnanost. Eh, komise je žádána, aby podpořila Eh, online podnikání a eh, zařízení pro ty, nebo možnosti pro ty, kdo nedávno přišli o práci. Proto vás eh, žádám o podporu mého pozměňovacího návrhu a žádám také podporu jménem evropských občanů, aby i oni dostali druhou šanci, ti, kteří přišli o práci nedávno. Eh, tímto způsobem bychom mohli zásadně snížit počet nezaměstnaných v Evropské unii. To je zejména v našem pozměňovací návrhu číslo 13, který, kde už teď není obsažena ta socialistická část návr- sociální část eh, návrhu. Možná můžete namítnout, že sociální prvky sem nepatří. Nicméně občané na nás hledí, na členy výboru ITRE. A hledají eh, známky podpory z naší strany. Děkuji, Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala naší paní zpravodajce za skvělou práci, kterou odvedla paní kolegyně de Castillo. Nejenže předložila vynikající zprávu, ale podařilo se jí také ve velice krátké době dát dohromady všechny eh, kompromisní pozměňovací návrhy a doufám, že dojdou také podpory. Při zítřejším hlasování chci tedy poděkovat zpravodajce za excelentní práci, která pomáhá naší práci ve výboru. Dovolte mi, abych se věnovala dvěma tématům. Z části to už zde také zaznělo. Domnívám se, že i s ohledem na vývoj posledních let, posledních pěti let a doby, kdy jsme projednávali v Evropském parlamentu telekomunikační balíček, už jsme měli vytvořený návr, názor na sporná témata digitální agendy a nyní jde o realizaci o něch kompromisů, které jsme již v minulosti velice složitě mezi jednotlivými skupinami vyjednávali já chápu zprávu kolegyně Del Castillo i jako jasný signál pro Evropskou komisi. A to v tom smyslu, aby se podívala na to, že to, co bylo schváleno v loňském květnu v telekomunikačním balíčku, bylo náležitě implementováno. Generální ředitel nyní právě eh, jedná s předsedou našeho výboru a já doufám, že ten signál doputuje do komise, že si přejeme realizaci tak, jak to popisujeme. Je to téma, o kterém jsme tu také podrobně diskutovali. Je to investice do sítí budoucí generace, do sítí nové generace. Projednávali jsme to v parlamentu velmi dlouho, utvářeli jsme si názor na tuto problematiku, jak mají vypadat investice do sítí třetí generace, jak je možné tyto eh, investice posílit, co je potřeba proti, pro to udělat. A Předložili jsme tyto návrhy komisi, tak já prosím, abychom s ohledem na to, co potom bude v tom červnovém návrhu, abychom zkontrolovali, zda to odpovídá tomu, co si parlament původně přál, protože jsme investovali mnoho úsilí do toho formulovat naše požadavky a byli bychom rádi, kdyby je nová komise také náležitě realizovala. To je z mé strany vše. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce Máme novou komis- a novou komisařku a informace pro pana generálního ředitele. Je důležité dbát na to, co si přeje Evropský parlament, který získal na vlivu se v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, aby to, co v parlamentu bylo vypracováno, bylo také ze strany komise zrealizováno. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Tykau. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poblahopřát naší kolegyni, paní Pilar de Castillo, k její zprávě. Je to skutečně velice dobrá zpráva a myslím si, že to je takový odrazový můstek pro budoucí aktivity v oblasti digitální agendy. Ráda bych učinila několik poznámek. V první řadě bych se chtěla zmínit o směrnici o službách. Bohužel, tuto chvíli nemáme možnost jednoho poskytovatele služeb pro jeden členský stát, aby je mohl poskytovat do jiného členského státu. Týká se to cílů vnitřního trhu, služby ještě, nebo cíl v oblasti služeb ještě nebyl plně naplněn. Takže v rámci digitální agendy musíme přispět k tomu, abychom naplnili cíle, které se týkají jednotného trhu také v oblasti služeb. Co se týče digitálních kompetencí a dovedností, tak eh, myslím, že to je naprosto povinné. Nemá cenu rozvíjet tyto technologie, když lidé neznají a neumějí ovládat tyto technologie. To znamená, Musíme tam brát v úvahu určitá rizika, která se týkají právního vymáhání. Je tam také celá řada odkazů na dokumenty, které se týkají širokopásmového pokrytí. To je zmíněno také v Evropském balíčku pro hospodářské oživení. Je tam vyčněna určitá částka, abychom měli 100% pokrytí širokopásmovým internetem do konce letošního roku, takže je důležité, abychom tam měli tuto digitální eh, dividendu, abychom ji dali dispozici budoucím uživatelům, čili to je věc, která by měla přispět k lepšímu rozvoji naší znalostní společnosti. Nyní, co se týče bezpečnosti, tak bych chtěla říci, že ano. Co se týče ochrany soukromých dat, soukromého života, to je zcela zásadní, ale je důležitá také důvěra ze strany spotřebitelů. V této společnosti je důležité, abychom měli vysokou míru důvěry v tento typ služeb. Já jsem sama předložila několik pozměvacích návrhů a doufám, že budeme rozvíjet systémy elektronické zprávy a zde bych chtěla zmínit systém veřejných akvizicí pomocí těchto systémů. Bylo řečeno, že tyto systémy vzniknou do roku 2010. 50 veřejných zakázek bude prováděno pomocí elektronických nástrojů, nicméně jsme tomto cíli ještě velice vzdáleni, čili do roku 2015 se, doufám, tato situace zlepší a vyřeší. Je to také eh, další věc, eh, je to nařízení o fakturách. Komise chce podpořit tuto iniciativu a vím, že v Dubnu bude ministerská schůzka, která se bude konat ve Španělsku, kde by se měla probírat tato iniciativa, která se týká um, elektronického účtování. A tato iniciativa by měla být uplatněna na úrovni Evropské unie. Když například v tuto chvíli chcete vyplnit formulář, který se týká DPH, tak eh, v podstatě ty náklady jsou spojené s tím, že to stojí 10 euro, ten formulář a tímto způsobem bychom ušetřili přibližně 500 milionů euro po celé Evropě. Bylo by to velice prospěšné pro spotřebitele, také by se tím snížily veřejné výdaje a když se bavíme o veřejných zakázkách, tak 15 evropského HDP představuje právě tyto zakázky, což je velice významný podíl na trhu. A další zlepšení můžeme zajistit také v oblasti zdravotnictví, především v oblasti takzvaného i zdravotnictví. 11 až 18 představuje právě zdravotnictví z hlediska HDP. Bohužel dnes v Evropě neexistuje interoperabilita mezi různými veřejnými službami, především co se týče poskytování služeb prostřednictvím elektronických služeb. Například Německo nemůže poskytnout tyto služby do Francie, protože legislativa požaduje, aby tento digitální certifikát byl vydán ve Francii a to může být zajištěno pouze v případě, že tato společnost, tedy německá společnost, je registrována ve Francii. Čili bych byla velice ráda, kdybychom měli další projekt, který se jmenuje STOK, který se zabývá otázkou elektronické identity veřejných zakázek, které by měly být prováděny prostřednictvím elektronických nástrojů. Toho bychom měli dosáhnout koncem roku 2011 a pokud vím, tak v říjnu Evropská komise má předložit akční plán pro elektronickou zprávu. Těmito dokumenty se již zabýváme a tento akční plán pro elektronickou zprávu má řešit také otázku interoperability a bezpečnosti prostřednictvím elektronického podpisu a elektronické identifikace. Tento prvek bude zcela zásadní. A poslední bod eh, se týká takzvaného inteligentního měření, inteligentních měst. To by zcela jistě mělo také zlepšit úroveň života evropských občanů. Ale ještě na závěr bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce a pevně věřím, že zítra naším hlasováním zahájíme konkrétní činnost v této oblasti digitální agendy. Děkuji. Mr. Tsukalas, it's your turn. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα πήρα το λόγο για να ευχαριστήσω πρώτα. Děkuji, budu mluvit stručně. Chtěl bych nejprve poděkovat paní zpravodajce De Castillo za její vynikající zprávu a chci také poděkovat všem kolegyním a kolegům. Chci jim poděkovat za to, že se tímto za, za velice významným nástrojem zabývali podrobně. Je to významný nástroj, který nyní poskytuje Evropský parlament Evropské komisi pro realizaci politik. Musíme si také uvědomit, že se zde jedná o budoucnost Evropy. O budoucnost, kterou nyní utváříme. Jde o novou společnost, společnost 21. století. Týká se to valné části činnosti občanů, ale i veřejných organizací. Ty budou všechny záviset v budoucnu čím dál tím více na tomto typu technologie. V souvislosti s prohlášením komise a i s informacemi USA o nabízení nového typu služeb, služby, které budou poskytovány například ve školách anebo jiných veřejných zařízeních. Vidíme zde, jakým způsobem budeme moci realizovat naší vizi 21. století. Evropa by zde měla stát v čele při rozvoji znalostní společnosti. Kolegyně a kolegové také dbají na tématiku mládeže a digitální izolace, protože už existují mm, studie, které poukazují na to, že digitální izolace se dotýká e, mládeže ve věku 17 let. A jsou to lidé, kteří jak si nejsou schopni fungovat ve společnosti. Je to opravdu velice závažná záležitost. To eh, lidé se vlastně diskvalifikují a dostávají se na okraj společnosti, pokud tyto technologie neovládají. Problém je v tom, že vlastně neexistuje skutečná digitální revoluce, protože revoluce znamená, že každý občan by měl přístup k dané technologii, aniž by musel splnit nějaké specifické předpoklady nebo vyhovovat určitým podmínkám. Například si uvedeme příklad eh, elektrifikace, elektrické revoluce. Každý umí zapnout světlo, pokud má k dispozici vypínač. Ovšem u digitální revoluce je to složitější a proto musíme eh, podpořit všechny vrstvy společnosti, aby byly schopné tuto technologii používat. Dnes dopoledne jsme hovořili o internetu věcí a o odpovídajícím inteligentním prostředí to by byl jistě výborný přístup k této problematice. Já chci poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich práci a doufám, že v Evropské unii bude tento nástroj, který Evropský parlament vypracoval, bude využit. Děkuji, pan kolega Lamberts. Já se že jsem přišel později. Omlouvám se, že jsem přišel později, nebudu zneužívat. Eh, teď se o postavení budu hovořit stručně. Myslím, že to, co bylo třeba říct, už bylo vysloveno na předchozích eh, schůzích i dnes eh, za zelené. Takže děkuji za to, že jste pracovali tak rychle a začlenili většinu poznámek, kteří mnozí z nás přednesli. Takže opravdu se udržel svá slova, kdy jste uváděl, že budete ho pracovat inkluzivně a teď by se chtěl zmínit jenom eh, k ostavci 18a, k pozměňovacím návrhům. My tu vedeme eh, diskuze o pozměňovacím návrhu 138 a já opravdu jsem velice nerád, eh, že bychom tu rozpravu měli znovu otevírat. Už jsme o tom hovořili hodně, chtěl bych to nechat, jak to je, protože ten odstavec 19, tak jak je tedy napsaný, v tom novém znění stačí. Je třeba uchovávat rovnováhu mezi autorskými právy a šířením kultury, kulturních obsahů na internetu. Takže 19 a 19b bych uchoval. V 19b uvádíte, že důvodem je najít nový model eh, v podstatě proto, abychom zajistili autorská práva k tomu, aby autoři byli eh, podněcováni k, eh, k uvádění svých děl na internet. Ten model ještě nemáme, to je pravda. A je to naléhavý úkol, to je třeba učinit. Ale tím, že, srov, tím, že dáme dohromady 19 a 19b, tak to bude stačit. Neměli bychom tam mít ještě 19a. Můžete se ptát totiž, co to přinese nového, než přílož, příležitost lidem, aby znovu otevřel debatu, kterou jsme právě uzavřeli. A to je všechno, co jsem chtěla říct, jinak jste vykonala obrovskou práci. A jinak bych jenom opakoval, co už bylo věštěno. Děkuji tedy za slovo, pane předsedo. Já vám děkuji. A na závěr bych udělil komisi panu generálnímu řediteli Kolosantimu. Ovšem, než k tomu přejdu, chci vám říci, že pan generální ředitel je tu dnes u nás naposledy, alespoň ve své funkci, protože za tři dny Eh, bude, mu nastane období nekonečného volna a my mu přejeme všechno dobré do této další životní etapy a také mu chceme poděkovat za skvělou a intenzivní spolupráci posledních měsíců i let, protože byla celá řada diskusí, eh, určitých i hádek, které ale vedly k produktivním výsledkům a konstruktivním výsledkům. Za to vám velice děkujeme. a byl bych rád, kdybyste nám pomohl dotáhnout i tento projekt do dobrého konce. Bylo by to skvělé. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaše slova. A děkuji také za podporu, kterou jsem obdržel já a Evropská komise. Je to vždy velká čest pro úředníky Evropské komise účastnit se zasedání Evropského parlamentu člověk má pocit, že přispívá k budování Evropy, i když možná rozhodnutí Evropského parlamentu nejde tím směrem, který by jsme si původně představovali. Děkuji vám tedy za vaše slova a za vaši podporu. Sice opouštím Evropskou komisi, ale v některých oblastech budu působit i nadále, a to v takových, které souvisejí také právě s naším polem způsobnosti. A proto také s velkým zájmem eh, zájmem eh, si vyslechnu i další bod jednání, protože v roce 2010 budu pro Evropskou komisi působit v rámci e-governance. Ale dovolte mi, abych nyní pokračoval anglicky a řeknu něco k této zprávě. V první řadě kalendář, proces a potom dva body, které se týkají této zprávy. V první řadě vše postupuje tak, jak bylo naplánováno. Vaše zpráva bude na pořadu hlasování zítra a potom na plenárním zasedání v Dubnu. To nám umožní, abychom měli dostatek času, abychom mohli vzít eh, v úvahu vaše přispění do dokumentu, který bude předkládat komise, který se týká digitální agendy. A pochopitelně komise si uvědomuje narůstající význam Evropského parlamentu a to bude také zohledněno v našem způsobu práce, kdy budeme zvažovat jednotlivé příspěvky, které budou přicházet z Evropského parlamentu. Ale nyní dvě poznámky k této zprávě. Jedna eh, se týká věci, která byla změna celou řadou eh, řečníků a je to určité zaměření této zprávy. A druhá věc je otázka, která je pro mě nejdůležitější, asi nejdůležitější přispění této zprávy. Vlastně dáváme důraz eh, na to, abychom dosáhli výsledků v oblasti zprávy. Takže Pochopitelně samotné zaměření této zprávy nebylo to snadné. Když se podíváme na rámec, této digitální agendy, jak popsala paní zpravodajka, pokrývá celou řadu oblastí. Například je zde velice zajímavý dokument, který se týká průmyslu, který byl přijat 18. ledna, který byl prezentován v Madridu spolu eh, se španělským předsednictvím, pokud se nemýlím, je tady 78 doporučení, které jsou obsaženy v této zprávě, čili to je jenom důkazem toho, že samotné eh, šíře této oblasti je velice široká. Nicméně vy jste pokryla celou řadu bodů, například je důležité mít infrastrukturu, je důležité, abychom měli také jednotný trh, kde budeme zaznamenávat dosaženého pokroku a ve vašem, vaší prezentaci také byl dán důraz na konečného spotřebitele, na jednotlivé dovednosti, které by měl mít. Čili tato zpráva obsahuje velice důležité prvky a dává nám celou řadu velice užitečných podnětů. Ale nyní se dostávám k druhému bodu, který je podle mého názoru asi ten nejdůležitější. Situace, co se týče prosazování moderních komunikačních informačních technologií, je odlišná od našeho postupu před pěti, deseti lety, protože došlo k velkým změnám, je tady nový technologický vývoj, ale v zásadě potřeba dosáhnout lepších výsledků v oblasti informačních komunikačních technologií je vždy existovala a stále přetrvává. Co je nyní jiné, je určitá naléhavost. My skutečně naléhavě potřebujeme dosáhnout konkrétních výsledků. A tato zpráva zdůrazňuje skutečnost, že ano, řekli jsme již několik věcí, několikrát, ale tentokrát musíme prokázat, že to myslíme opravdu vážně a dosáhneme konkrétních výsledků. Vítám vaši odvahu, kdy chcete mnohem efektivnější standardy. Komise do určité míry prováděla stanovování standardů v minulosti. Vždy jsme poskytovali nejrůznější analýzy, zprávy o tom, jak si vedou jednotlivé členské státy, ale vy po nás chcete, aby tyto informace byly ještě viditelnější a také musíme zajistit, aby tady vznikl určitý tlak, také určitá odpovědnost, co se týče implementace jednotlivých nařízení. A obecně vítám důraz, který kladete na implementaci veškeré legislativy, ale především regulatorního rámce. Musíme stanovit pravidla, musíme je řádně aplikovat a musíme odvést ještě velký kus práce. Takže vítám, že se zajímáte také o tento aspekt a se španělským předsednictvím probíráme možnost abychom na další radě o telekomunikacích právě probrali toto téma, kdy se budeme bavit o implementaci regulatorního rámce, jak také postupovat v rámci slavného článku 7. Čili bych chtěl poděkovat za toto zaměření a také za důraz na to, abychom se zaměřili na konkrétní implementaci, která přinese jasné výsledky. Velice vám děkuji. Dámy a pánové, tím jsme uzavřeli pro dnešek rozpravu na toto téma. Vlastně jsme ji uzavřeli kompletně, protože zítra budeme hlasovat, takže kdo chce ještě něco změnit, tak se bude muset snažit najít většinu dnes večer či v noci. Já vám děkuji, pane generální řediteli. Těším se na shledanou. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, to je e-governance a další kroky v oblasti řízení internetu. Spravodajkou je Sil Wagner. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že náš výbor je velice eh, rozmanitý a zabývá se celou řadou odlišných témat, bude užitečné možná připomenout, o čem tato zpráva je. Jak už jste uvedl, pane předsedo, Jedná se o řízení internetu. A proto jsem se zaměřoval na e, hlavní postavu nebo hlavní um, organizaci řízení internetu, což je ICANN. A to je opravdu organizace sui generis svého typu, protože se řídí kalifornským právem, tedy s právem jednoho ze Spojených států. To je velice specifická situace, která působí celou řadu kritik, stížností po celém světě. Mnoho hlasů zaznělo ve prospěch toho, aby došlo k zásadní proměně této organizace, která je nyní americká. Je tu celá řada rozmanitých názorů, takže někdo tvrdí, že by tato organizace měla zcela zmizet jako soukromá organizace, jiní zase, že by měla být řízena OSN. Byly předneseny jiné návrhy v jiných eh, mezinárodních eh, prostředích a my už jsme hm, o tom hovořili a já jsem posledně také na výboru mluvil o tom, že vycházíme eh, z údajů od Evropské komise, ze sdělení Evropské komise v tom smyslu, že my jsme proto, aby tato organizace, americká organizace, nadále existovala, ale současně si také přejeme a chceme navrhnout hlubokou reformu této organizace. Já se snažím tuto myšlenku přednášet tedy ve své zprávě a uvádím, že ICAN potřebuje určitou nápravu a změny, změny, které budou zásadního charakteru. Je třeba mít na vědomí, že tedy pokud jsme přesvědčeni, že tu má být eh, prostor inovace, svobody a flexibility, eh, tak eh, v prostoru, který to umožňuje, tak nemůžeme na druhé straně tvrdit, že ICAN by byl rigidní organizací nebo že by byl neměnou organizací. Eh, internet je velice dynamický svět a proto dynamický musí být i ICAN jako takový, tato organizace. Já tedy zdůrazňuji, že tato americká organizace, která v této době eh, kontroluje řízení internetu, vyžaduje eh, řešení, intenzivní reakci a právě o to my se snažíme v naší zprávě. Evropský parlament podle mého skromného názoru, eh, by měl zdůraznit, eh, že internet je především veřejným statkem a jeho jednostrané eh, řízení ze strany jedné vlády působí obrovskou kritiku, jak už jsem uváděl. Evropská unie tedy proto musí rozvíjet takovou strategii, která bude odrážet odsouhlasenou vizi Eh, odsouhlaseno v různých regionech světa, které se budou eh, řídit základními hledisky řízení internetu. Ať už to je na mezinárodních fórech či v rámci dvoustranných vztahů. Já jako zpravodaj, vzhledem také k tomu sdělení, které jsme obdrželi od komise, mám za to, že je třeba zachovat situaci, v níž soukromý sektor zůstává základním sektorem pro řízení internetu. V tomto tak specifickém prostoru řízení internetu se spojují jak soukromé, tak veřejné eh, stránky nebo aspekty, což je jedním z typických rysů tohoto nového internetového světa. Na základě těchto úvah tedy můžeme říci, že si přejeme následující u organizace ICAN, pokud tedy bude schválena tato zpráva. Takže, jak jsem říkal, snažíme se o to, aby abychom dosáhli konkrétní formulace eh, nového mm, kontrolního eh, panelu, eh, takzvaný review panels, aby tyto kontrolní mechanismy mohli reprezentovat zájmy různých regionů a tak, aby se reflektovala eh, geografická rozmanitost eh, celého světa v rámci řízení internetu. Jedna z těch prvních úvah eh, by se měla zaměřovat na to, abychom aktivovali veškeré mechanismy, které už jsou v těch nových revizních panelech, těch kontrolních mechanismech, které by se zaměřovaly na ICAN. A za druhé chceme zdůraznit, ehm, co je to GAK, ehm, který má zvláštní význam. To je poradní orgán v rámci ICANu, který předkládá určitá doporučení. A tento orgán by potřeboval posílení své úlohy proto, aby v řízení internetu dal zaznít také hlasu různých geografických regionů. Regionu, pro které je internet důležitý. Také je třeba zajistit diverzitu, národní eh, diverzitu ve, v zástupcích, eh, teda mezi zástupci eh, ICANu a také je třeba zjistit, jak je vlastně financován ICAN. Většinou se tedy jedná o americké prostředky a proto je třeba otevřít eh, ICAN i jiným eh, zdrojům, aby došlo k diverzifikaci a aby eh, tam nebyla nežádoucí dominance jednoho státu, v tomto případě Spojených států. My se zaměřujeme na eh, Fórum pro zprávu internetu. Toto fórum by mělo mm, fungovat nadále, protože doposud mělo veliký úspěch. Eh, dokáže totiž díky své flexibilitě eh, zohledňovat názory a potřeby různých částí světa. Viděli jsme, že toto fórum dokázalo analyzovat veškerá témata, která byla důležitá nebo jsou důležitá eh, pro různé části světa. Kromě tedy určitých eh, korektur, které je třeba ještě provést v rámci tohoto orgánu. A já tyto nutné opravy eh, vypisuji v seznamu který byl distribuován. Tak v tomto smyslu Evropský parlament by chtěl navrhnout podporu práci Evropské komise a španělského a belgického předsednictví. A to zejména na zasedání ve Vilniusu v roce 2010. Kolegové velice dobře vědí, že internet je prostředí, ve kterém se každodenně objevují nové zprávy a zprávy z celého světa využívají spoustu informací právě z internetu. A proto je tu celá řada témat, která nejsou zmíněna v této zprávě, nicméně jsou to témata velice zajímavá. Je jasné, že evropské instituce se těmito tématy ještě budou muset zabývat. Už tak činí. Eh, částečně eh, jsme o tom slyšeli v dokumentu paní Del Castillo. A mm, v institucích eh, se eh, chystají další dokumenty, které se zabývají těmito tématy. Například jde o to, aby byl zaručen eh, pluralitní přístup na sítě, zajistit neutralitu sítě, bezpečnost sítě v případě hrozeb nebo útoků. A je třeba chránit údaje občanů, je třeba garantovat přístup občanům eh, zajistit volnou hospodářskou soutěž, bojovat proti trestným činům a konkrétně hajit práva nezletilých osob. Takže to všechno jsou témata, eh, která se ustavičně eh, vyskytují na stránkách novin, až jsou to také témata, jimi se zabývá celá řada dokumentů ležících v evropských institucích. Proto ve své zprávě tato témata ponechávám tedy stranou, aby se jimi zabývaly ony ostatní dokumenty. Naše úsilí už je samo o sobě dosti e, mohutné a zaměřovalo se především na to, abychom řešili otázky řízení internetu. A také organizační struktur, které mají sloužit pro řízení internetu. Chtěl bych ještě upozornit na to, že z mého pohledu, tedy z pohledu zpravodaje, je vhodné, abychom podpořili iniciativu španělského předsednictví zaměřenou na vytvoření charty uživatelů internetu. A abychom uznali e, toto jako pátou základní svobodu Evropské unie. To je svobodu přístupu k síti. Co se týče organizace a vnitřního fungování EU, e, měli bychom pokročit e, v koordinování evropských institucí v jejich vztazích s ICAN. Nevždy jsou tyto vztahy zcela racionální. A chtěl bych eh, poznamenat, že vztahy mezi eh, radou, eh, tedy Evropskou unii a ICAN, nevždy odpovídají klasickým schématům racionality ve správě a v uspořádání. Někdy totiž eh, je tu koordinační nedostatek mezi tím, co eh, provádí rada či komise na jedné straně, či parlament. Toto je tedy oblast, ve které se můžeme ještě snažit o další koordinaci, o další úsilí, aby vztahy eh, Rady komise a parlamentu s ICAN byly jasnější. Je třeba zdůraznit, že eh, celé toto téma řízení internetu je další příležitostí k tomu, aby Evropská unie přítomnosti na mezinárodní scéně jednohlasně hájila svou vizi a své hodnoty. To je totiž specifické odvětví, ve kterém Evropská unie může sama sebe zviditelnit, ve kterém eh, může promluvit skutečně jedním hlasem na mezinárodním fóru. Děkuji. Herzlichen Dank. Já vám děkuji. Nyní se hlásí paní kolegyně Tykou. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit jménem Katrin Trautmanové, která je stínovou zpravodajkou za naše politickou skupinu. Není dnes přítomná, ale pokusím se vyjádřit její stanovisko. Ráda by poděkovala panu zpravodaji Sosu Wagnerovi, že pracoval na tomto dokumentu. Je důležité, abychom pochopili situaci a abychom pochopili, jaké volby musíme činit. Jako taková poznámka je tady několik technických záležitostí, zcela jistě se přímo obrátí na pana Sosu Wagnera. V zásadě souhlasí s panem zpravodajem, který podporuje přístup, který také prosazují evropské instituce, abychom měli určitou harmonizaci se společností ICAM. Čili proč ty jiné alternativy nejsou uspokojivé? mezi vládní systém nebo naprostá privatizace nemohou eh, zaručit, že IKAN bude naplňovat svůj úkol. Čili musíme nastavit skutečnou rovnováhu, musíme brát v úvahu existující zdroje. Pochopitelně je to především na bedrech eh, soukromého sektoru a je důležité, aby zde byla určitá odpovědnost taky vůči celosvětovému společenství musí také tato organizace pracovat ve prospěch uživatelů internetu. Nicméně by bylo dobré, kdybychom mohli najít nějaký dobrý impuls, abychom mohli také hovořit o funkci IANA. Paní Trautmanová by také ráda doplnila, že Zpráva a řízení internetu je tedy v rukou ICANu. Tato organizace ale není jediná, která je má na starosti. Další fora musí být zata v potaz, především ISOC. Také je tady jedna otázka, možná bychom měli zlepšit spolupráci na regionální a národní úrovni. Měli bychom také zajišťovat eh, globální setkávání. Celkově paní Tratmanová doufá, že tento dokument přispěje k tomu, abychom mohli odůvodnit větší zapojení všech evropských institucí, které chtějí zdůraznit odpovědnost především ve skupině na vysoké úrovni, která se týká řízení. Čili musíme mít zcela jasný přístup, protože jinak trendy a různá rozhodnutí budou přijímána, aniž bychom do toho byli zapojeni. Ähm, Já vám děkuji. Vidím, že se nyní nehlásí nikdo o slovo, takže dávám slovo komisi panu Michálu Nýblovi. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval zpravodaji. Děkuji zpravodaji za jeho zprávu. My plně souhlasíme s tím, že toto téma je velmi důležité a dotýká se celé řady oblastí práva, práv duševního vlastnictví, ochrana osobních údajů, bezpečnost a celá řada dalších. Také plně souhlasím s tím, že to se zde jedná o globální veřejný zdroj, a také ta otázka, že to momentálně řídí pouze jeden stát, je něco, co je třeba řešit. O tom také mluvila paní Trautmann. My činíme první kroky směrem k internacionalizaci. Také je jasné, že e, zde může být jenom poradní role v rámci ICANu, to znamená, e, zda žádné záležitosti přijme představenstvo nebo ne, je otázka, protože momentálně na to páky nejsou. A je to problematika, která je velice důležitá, objevuje se právě také zde v tomto stanovisku. Na závěr chci říci, že to Internet Governance Forum je velice významná záležitost a eh, děkujeme parlamentu, že svoji aktivní účastí na různých akcích, které toto fórum organizuje, zvýšila eh, profil EU a také v Šamarchšechu jsme viděli, že po té první vlně, tomu prvním kolu, které není končí ve vlně nastává kolo další. A jak už říkal kolega Losanty, je, staví se k dispozici jako člen té kontrolního panelu. No, chtěl bych zdůraznit důležitost tohoto nového procesu, který byl zahájen v loňském roce v září a je to takzvané potvrzení závazků, což je určitá reforma chování eh, této organizace ICAN. Tato zpráva, doufám, že můžeme zlepšit eh, činnost ve čtyřech oblastech. Jedna oblast je velice důležitá a to je transparentnost a odpovědnost. To je v podstatě eh, věc, která se také týká vztahu s výborem. O tom se zmínil pan Suza Wagner. To je ten tak. A Evropská komise velice vítá tento krok. Ano, bohužel musím říci, že ten, ty týmy, které budeme vytvářet, které budou provádět určitou revizi, budou sehrávat tu úlohu nějakého kontrolního mechanismu, ale doufám, že tyto týmy budou mít dobrý vliv na celý tento proces, protože budou muset činit doporučení a doufám, že tato doporučení budou vzata v úvahu. Požadujete, aby Evropská komise byla velice aktivní v tomto procesu, abychom sledovali složení těchto revizních týmů a také, abychom zajistili nezávislost členů tohoto, těchto výborů. Komise již byla aktivní v této oblasti, již jsem zmínil, že jsme byli aktivní, že jsme vytvořili určité neformální skupiny eh, s členskými eh, státy, také jsme je informovali o přijetí potvrzení závazků a Koncem loňského roku Evropská komise také vybrala dobrovolníka eh, v týmu paní Redingovou, která paní Redingová se rozhodla, že bude členkou této pracovní komise a to je velice důležité, protože právě včera došlo k zveřejnění přihlášek, které byly podány a zítra budeme vidět plné složení celého toho prvního týmu a doufáme, že tento tým bude moci začít pracovat v Dubnu na základě doporučení, které získají od jednotlivých zúčastněných stran a doufám, že do konce roku přinesou konkrétní výsledky. Děkuji, pan zpravodaj chtěl ještě něco říci. Já jsem ještě chtěla dodat, že děkuji za laskavá slova. K tomu, eh, co hm, tedy vzkázala paní eh, Trautmann, mohu říci, že to beru eh, na vědomí. Ona je opravdu vysoce kvalifikovaná osoba v tomto tématu. Již dlouho se mu věnuje. To tež platí o tom, co prohlásili zástupci komise. To byla velice zajímavá slova pracovat na tomto tématu je hrozné, protože každodenně přicházejí nové a nové poznatky. A proto je třeba bedlivě sledovat, co se děje, co se píše v novinách. Až odhlasujeme tuto zprávu, jak tedy očekáváme podle našeho programu, možná dojde k dalším událostem, které nebudou samozřejmě součástí zprávy, protože do té doby k ním nedojde. Nicméně je jasné, že je třeba se zabývat živými tématy takzvaně. Eh, mějme tedy eh, tuto situaci na paměti a myslím, že díky tomu se nám podaří eh, dobře vypracovat celé toto téma. Já jsem ještě chtěla říct, že ve své práci jsem považoval za důležité především zdůraznit eh, eh, příspěvek eh, stínových zpravodajů a já doufám, že se mnou budou spolupracovat i na usnesení. Co se týče dalšího postupu, chci vám ještě oznámit, a také už to samozřejmě vidíte z dokumentů, které distribuoval sekretariát, že 4. května to bude slyšení s experty, kteří e, mezi nás přijdou na návrh ehm, spolu zpravodajů a budeme tedy schopni s nimi vést výměnu názoru. Děkuji. Pouze bych doplnil, že pro pozměňovací návrhy je termín 6. května. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, je to bod číslo 9, dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu. Spravodajem je náš kolega pan Rybik. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedu. Duševní vlastnictví, copyright, to jsou témata, kterými se nyní velice intenzivně zabýváme. Je to dáno tím, že tempo komunikace se obrovským způsobem zrychlilo. A nejde zde pouze o technické možnosti přenosu různých typů obsahů, Vidíme to také v přenosových rychlostech na internetu. Vidíme to také, když se podíváme na různé technické možnosti, které dnes máme. Nejde zde pouze o technickou základnu, kterou máme k dispozici, ale také o to, jaký obsah se šíří po celé Evropě a jaký je, obsah je možné nabízet tak aby i poskytovatelé mohli neutrálně nabízet své služby a to i za hranici svých zemí. Proto je důležité zavést odpovídající kolektivní definici práv. Proto jsme se rozhodli zde zavést anglický pojem one stop shop. Je to proto, ty, kteří vytvářejí obsah a pro ty, kteří jej potom využívají, aby pro ně bylo možná jednoduše, transparentně a bez eh, byrokracie fungovat. Pro EU je proto velice důležité, aby zde fungoval jednotný regulační rámec. European Broadcasting Union s námi zde v tomto parlamentu intenzivně diskutovala včera a dnes, kde se ukázalo, že je důležité, aby se ukázaly i nové možnosti a my musíme také žádat po Evropské komisi, aby vznikla nová, jednoduchá a transparentní systematika. Co je pro mě důležité, je to, že v oblasti práv duševního vlastnictví vybudujeme rovněž vnitřní trh, že tedy hlavně malé a střední podniky nenaleznou na hranicích svého státu nepřekonatelné byrokratické překážky. Mělo by nám jít o pravý opak. Měli bychom uvažovat o právech spotřebitelů, právech našich občanů a umožnit jim také to, aby používali svůj vlastní jazyk, a mohli ho používat také v souvislosti s jinými zeměmi Evropy, aby zde nebyly specifické zákazy nebo pravidla, která by neumožnila evropskému občanovi, aby v jiné zemi eh, nemohl obdržet obsah, který potřebuje ve svém jazyce. Domnívám se, že princip našich jazyků je základní princip. Máme 23 oficiálních jazyků, každý z nich má svůj specifický význam. A já jako rodilý mluvčí Němčiny chci mít možnost, když jsem například ve Španělsku, podívat se i na pořád ve francouzštině, anebo v Maďarsku, mít možnost také, eh, abych přijímal nějaké vysílání, které je v italštině. Já se domnívám, že občan má právo na to, aby obsah, který byl vytvořen v jazyce originálu, Eh, bylo možné spotřebovávat kdekoliv v rámci vnitřního trhu EU. Zde plně podporuji stranu spotřebitelů, protože to spotřebitelé, kdo určují trh. A čistě z hlediska kulturní identity musíme zajistit to, aby každý eh, mohl mít dostup ke své, eh, k danému obsahu ve svém jazyce, ať už je to lineárně, nelineárně, každý občan má mít možnost, aby přijímal obsahy ve svém jazyce, ať je v jakémkoliv zemi EU, aniž by se dopouštěl přitom něčeho nelegálního. Domnívám se, že jsme v této oblasti nalezli dobrá řešení a jsem také ochoten vyslechnout pozměňovací návrhu i v rámci diskuze a zítra v rámci hlasování ještě zahrnout i ústní pozměňovací návrhy. My jsme výbor, který vypracovává své stanovisko, ale domnívám se, že my bychom zde měli nastavit měřítka budoucího vývoje Evropy a my už jsme o tomto tématu společně diskutovali velice konstruktivně. Za to chci poděkovat všem politickým stranám, protože diskuze byla pozitivní, konstruktivní a jistě dosáhneme dobrých výsledků. Děkuji. Já vám děkuji. Jsou k tomu nějaká stanoviska prohlášení paní kolegyně Tykau? Děkuji, pane předsedo. Jako stínová zpravodajka bych ráda poděkovala zpravodaji panu Rubikovi za spolupráci. Zejména pak za jeho slova, protože toto je opravdu velice zajímavé téma. A já bych ráda zdůraznila, že licence na evropské úrovni, které um, umožňují evropské pokrytí, mohou být zmíněny a uvedeny pouze tehdy, kdy budeme mít to hodnocení dopadu, abychom mohli vzít v úvahu specifičnost jednotlivých eh, průmyslových sektorů, kterých se to týká. Jedná se o rozmanité situace v jednotlivých odvětvích. Například je to hudba, jsou to filmy, eh, v obou dvou odvětvích situace může být odlišná. Chtěla bych také upozornit na odstavec 2, který hovoří o licenci na dílo v jednom jazyce. A já bych chtěla tedy navrhnout svůj pozměňovací návrh číslo 6. Tento pozměňovací návrh uvádí, že bychom mohli dát možnost nabízení digitálních televizí, jako jsou titulky, které umožní držitelům licence na určité dílo šířit v několika jazycích. Teď nevím úplně, jestli jsem porozuměla slovům pana Rubika, možná, že bych eh, raději uvedla ústní pozměňovací návrh tedy. A k tomu původnímu pozměňovacímu návrhu číslo 6 bych ráda uvedla něco jako, aby spotřebitelé měli přístup eh, k dílu v jazyce, ve kterém bylo vyrobeno. A to je v zájmu spotřebitele aby tedy mohl slyšet původní jazyk. A také by to dalo možnost eh, vysílateli, aby vysílal v mnoha dalších jazycích. A to je důležité, aniž by musel mít licenci založenou na jazyce protože by mohlo jít k monopolní situaci, která by působila pak eh, vysoké náklady u těch nejhlavnějších jazyků. Zatímco menší jazyky by tež měli problémy, protože distributoři by nechtěli nakupovat tyto licence eh, za eh, obsahy v těchto malých jazycích. A navíc nemáme žádnou evropskou politiku v oblasti jazyků. Členský, každý členský stát má svou národní politiku. Máme oficiální jazyky v národních eh, státech, máme menšinové jazyky. A jedná se opravdu velice citlivé téma ještě jsem navrhla jiný pozměňovací návrh a s vaším schválením bych ráda poskytla ještě ústní pozměňovací návrh. Já jsem původně uvedla, že když se jedná o práva duševního vlastnictví v informační společnosti, bohužel, protože je tu tam těch devět výjimek v členských státech, a došli jsme do situace, kdy v určitých zemích máme zákon, který eh, řeší určitý problém jiným způsobem než jinde. Takže situace se liší v jednotlivých státech. Nicméně ty firmy jsou nadnárodní, takže aby mohli jednat s právní jistotou, já navrhuji, aby došlo k přeskumu té směrnice ohledně intelektuálních práv, duševních práv a informační společnosti. A samozřejmě tady přednesu ústní pozměňovací návrh v tomto smyslu a v podstatě eh, by zněl následovně, že když hovoříme o dohodě mezi parlamentem a radou, tak jsme hlasovali eh, hlasovali o tomto ještě předtím, než vznikla nová Evropská komise. Je tedy třeba, abychom respektovali právo iniciativy. Ještě k tomu, co uvedl eh, zpravodaj, myslím, že se nám podařilo sestavit určité kompromisní pozměňovací návrhy, které budou zajišťovat eh, ochranu uživatelských eh, a spotřebitelských práv. A pak tu máme kapitoly týkající se nařízení v telekomunikacích regulace v telekomunikacích. Informační společnost tedy musí určitým způsobem chránit bezpečnost uživatele, musí udržovat ochranu osobních údajů a soukromého života. Děkuji. Danke sehr, Herr Karin. Děkuji, pan Karin. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat našemu kolegovi panu Rubigovi za veškerou práci, kterou odvedl. Je to nesmírně obtížné téma. Snažíme se vytvořit určitý legislativní rámec, ale je to těžké. Já myslím, že v rámci tohoto mandátu to bude jedno z velkých témat, před kterým bude Evropský parlament stát. Celá řada kolegů na tom pracuje v rámci různých výborů a je velice obtížné poskytnout právní rámec pro oblast, která se nesmírně rychle vyvíjí a v podstatě e, neustále se situace mění. Jako Evropský parlament e, musíme přijmout to, co možná nejširší přístup e, k této tematice. Musíme vytvořit právní rámec, který nebude zastaralý v den, kdy jej vydáme, protože samotný právní rámec musí být rámcem, který se může vyvíjet podle toho, jak se budou vyvíjet okolnosti. Takže si uvědomuji, že pan zpravodaj s tím má velké problémy, aby vytvořil skutečně smysluplný dokument a chtěl bych mu moc pogratulovat. Souhlasíme s tím celkovým přístupem, eh, který přijal, který nám předkládá. Jsou tady dvě, tři věci, které bych rád zmínil. Týkají se některých pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, které budeme hlasovat. Je to pozměňovací návrh číslo 5, kde se snažíme udělat eh, rozlišení mezi komerčním a nekomerčním paděláním. Musím říci, že podle mého názoru je to trošku umělé. Umělé rozdělení, které bylo vytvořeno a trochu to naopak komplikuje naši práci, kterou zde musíme odvést. Musíme řešit otázku padělání, piráctví, ať už se vyskytuje v jakékoliv formě, pochopitelně tam jsou různé přístupy, nicméně vytvářet takovéto rozlišení eh, moc nám určitě nepomůže. Dále pozněvací návrh 25. Ano, souhlasím, že musíme začít vytvářet mnohem více harmonizovaný systém, pokud možno plně harmonizovaný systém, ale chtěl bych jenom varovat před tím, abychom nepostupovali příliš rychle, abychom nechtěli zajistit okamžitou harmonizaci a chtěl bych jenom říci to, co říkal můj předřečník, že je určitá potřeba, abychom udělali plné hodnocení, studii dopadu, protože tím pochopíme jednak eh, situaci, jak vypadá v tuto chvíli a co se stane během následujících týdnů, měsíců, roku eh, v oblasti technologického rozvoje, protože ta rychlost, eh, jak se tato technologie vyvíje, je naprosto nevýdaná, čili to je zcela zásadní. A na závěr je to můj pozměňovací návrh, je to pozměňovací návrh číslo 15, kde žádám účinné kroky a účinné sankce. Ne protože bych měl něco proti sankcím, ale když hovořím o takzvaných akcích, krocích, tak nejenže umožňujeme určitý prostor pro sankce, ale můžeme být také proaktivní, že vytváříme skutečně dobré prostředí, abychom umožnili průmysl, aby se eh, aby dobře postupoval ke předu. A dám takový příklad. Je tady jedna organizace, která se zabývá otázkou porušování eh, autorských práv ve Velké Británii a informovali mě, že doslova všechny komerční transakce padělání se dělají prostřednictvím kreditních karet. Tady je celá řada kroků, které můžeme učinit, abychom snížili tento prostředek finanční k transakcí, aby lidé tedy neprováděli takovéto zločinecké doslova kroky. Takže v tuto chvíli tyto sankce ale nebudou postačující. Musíme udělat eh, konkrétní proaktivní kroky, ale pochopitelně musíme uchovat i sankce. Čili v tuto chvíli se nacházíme v počátcích naší práce, čeká nás ještě dlouhá cesta, ale je tady určitá potřeba, abychom se pokusili vytvořit rámec, který umožní průmyslu, aby si mohli sami pomoci a abychom jim byli ku pomoci i my. Ale myslím si, že potřebujeme další hodnocení situace a zcela jistě studii dopadu. Kolega Enšu. Děkuji a nyní kolega Anču. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych přivítat zprávu od eh, pana Hrubika a také celou iniciativu Evropského parlamentu zaměřenou na posílení prosazování eh, duševních, eh, práv duševního vlastnictví po internetu. Tato diskuze je velice eh, důležitá a plodná, ještě neskončila a mohla by pokračovat a bude pokračovat ještě po té, co právu, zprávu schválíme. Chtěl bych se zmínit o jednom jediném eh, aspektu, kde mám jiný názor. Co se týče poskytovatelů internetových eh, služeb, eh, a o, ti by neměli být zodpovědní za činy svých eh, uživatelů a nemají tito poskytovatelé být noceni, aby monitorovali činnosti na eh, svých eh, sítích. To si myslím, že je velice důležitá věc. Mluvil jsem se zástupci mnoha združení a ti potvrzují, že toto je důležité. Angelika Nýpler. Děkuji, slovo má Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych zde přednesla tři poznámky. Nejprve chci ale poděkovat kolegovi Rybigovi za jeho dobré stanovisko. Domnívám se, že v jádru stanoviska je skutečně uvedeno to, co nám zde v tomto výboru leží zvláště na srdci a já ho také mohu podpořit v tom, co je pro něj důležité. Za prvé to téma One Stop Shop. To znamená zjednodušit eh, licencování v rámci EU, aby bylo jedno kontaktní místo, kde je možné to zrealizovat, to by bylo dobré a je dobré, že to takto konkrétně formulujeme i v našem výboru, protože komise ve svém zářivém sdělení zastupuje zcela jiný názor, tvrdí, že všechno je naprosto v pořádku a skvělé, že stávající právní rámec je dostačující a domnívám se, že celá řada kolegů to vidí jinak a proto je dobré, že je to zde takto uvedeno a je dobré, že se poukazuje i e, také na uživatele, že je třeba jim věci usnadnit, aby nebylo nutné licence řešit na kontaktním místě v každém jednotlivém státě. A je důležité té komisi upozornit na to, že v této oblasti musí předložit ještě jiné další návrhy. Analýza dopadů, o tom hovořila řada kolegů, paní Tykau a další. I zde se domnívám, že jsme teprve na začátku naší cesty a debaty. Jedná se totiž o velice komplexní téma, které má mnoho aspektů, jednává se i v našem parlamentu v celé řadě výborů a proto bychom si měli vzít dostatek času na to, abychom osvětlili tuto problematiku z různých úhlů je to důležité udělat řádnou analýzu, například jaké dopady by mělo to jednotné evropské kontaktní místo, a nebo kdybychom zvolili jiný přístup a posílili ještě více evropskou legislativu a harmonizaci, to by mělo dalekosáhlý dopad pro naše právní řády a struktury v jednotlivých zemích. Proto si myslím, že je dobré říci, že s tímto se musíme detailněji zabývat a zabývat se tou analýzou dopadu. Pro vaši informaci ve výboru pro právní záležitosti je, vzniká práva z vlastního podnětu a my k ní budeme zaujímat stanovisko a právě toto téma v ní můžeme promítnout. Poslední téma, to jsou ochranné známky a piráctví a padělky. Zatím jsme se v boji proti padělkům nedostali příliš daleko, ale to, co je právě uvedeno v tomto stanovisku, i e, ta observatoř EU, která by měla přispět ke vzniku společných standardů, to by byl vhodný přístup, který bych ráda podpořila. Takže na závěr ještě jednou děkuji panu zpravodaji a doufám, že zítra při hlasování jeho návrhy získají dostatečnou podporu. Děkuji, kolega Ody. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych eh, také poblahopřát panu Rubigovi. A chtěl bych eh, také říct, že jsem velice rád, že se zaměřujeme na střední podniky, protože je důležité, abychom hájili i jejich zájmy. Budu velice stručný. Když se podívám na text komise, tak je velice důležité, abychom chránili oblast duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví je pod neustálým útokem a v podstatě v tomto dokumentu se uvádí, že by se měla vytvořit určitá observatoř na sledování padělání, měla by se zajistit určitá koordinace a já bych chtěl říct, že mě to trochu zklamalo, protože v případě tohoto tématu bych očekával něco mnohem účinnějšího. Možná je to problém s francouzským textem. V odstavci číslo 3 se používá termín, že se baví o řízení boje, ale měli bychom spíše bojovat eh, proti těmto padělkům. Vermute, dass das Herr Stančikas ist, der Děkuji. Nyní se domnívám, že tady se chce přihlásit pan Stančíkas. Jinak ještě někdo? Ne. Tak kdo za komisi? Nemáme tu nikoho? No, nemusíte mluvit. Dobře, takže nikdo se k tomu nechce vyjádřit. Chci se zeptat tedy zpravodaje pana Rybiga, zda ještě chce něco říci, nebo zda můžeme tento bod uzavřít. Já bych vám chtěl poděkovat. Eh, I to, co zde zmínil kolega Ody a co se zmínilo v souvislosti s malými a středními podniky, eh, copyright je zde zásadním předpokladem pro to, abychom byli v budoucnu úspěšní. A pro spotřebitele musí existovat právo na to, aby to, co bylo kreativně vytvořeno, pro ně bylo přístupné v jazyce originálu bez nějakého zvýšeného úsilí. A domnívám se, že se na tom shodnou všechny skupiny a já jim za to chci poděkovat. Děkuji. Tak tímto jsme uzavřeli tento bod a definitivně jej uzavřeme zítra. Nyní se tedy dostáváme k bodu 10 je to zelená kniha Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii. Spravodajem je vážený kolega Čičestr. Prosím, máte slovo. Máme něco nového v oblasti bioodpadu? Děkuji, pane předsedo. Pochopitelně jsem nemrhal časem a přišel jsem včas. Chtěl bych vám předložit pozměňovací návrhy ke zprávě, kterou se připravil. Chtěl bych poděkovat všem svým stínovým zpravodajům i sekretariátu za velice dobrou práci při formulaci některých kompromisních pozměňovacích návrhů. Doufám, že získají širokou podporu a jsou tady možná tři body, kde jsme se nedobrali ku prnemohu souhlasu, takže o těchto věcech budeme muset hlasovat. Ale myslím si, že v zásadě jsme přišli s dobrým řešením a pokud jsem nesouhlasil se svými kolegy, tak jsem měl pouze pocit, že bychom se měli držet kompetence našeho výboru, měli bychom se zaměřovat především na oblast energetiky a Neměli bychom se bavit o hierarchii odpadu, to je skutečně otázka pro výbor pro životní prostředí. To spadá do jejich kompetence, čili to musí rozhodnout oni. Takže takhle bychom to měli pojednat. Takže to je v podstatě vše, co jsem chtěla říci a rád bych vyzval své kolegy, aby řekli buď eh, svoji poznámku, nebo pokud mají nějakou námitku, tak jim rád odpovím. Jsou tady nějaké námitky nebo připomínky? Kolegyně Hol má slovo. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala ze srdce panu Čičestrovi za spolupráci se stínovými zpravodaji na tomto stanovisku. Souhlasím, že se nám podařilo dosáhnout velice užitečných kompromisů ve většině případů. Také s ním souhlasím, že toto stanovisko ITRE by se mělo skutečně soustředit na aspekty energetické. Mám tu jednu obecnou otázku. To je výroba eh, biopaliva z bioodpadu. Možná to nemělo patřičnou pozornost, protože biopalivo z bioodpadu je velice důležité abychom dosáhli toho desetiprocentního cíle v dopravě a energetice. A jak to mm, zohledníme, mm, ten právní rámec nám zatím moc nepomáhá ohledně bioodpadu protože se tu jedná o dvě směrnice, o obnovitelných eh, zdrojích eh, a energetice. A mm, pak je tady otázka zařízení na výrobu biopaliv z bioodpadu. To není to samé jako recyklace. Já bych byla ráda, kdybychom na to třeba nepotřebovali žádnou legislativu. Mohla by nám komise vyjasnit, jak je jak je to tedy s biopalivy vyráběnými z bioodpadu a s otázkou eh, recyklace zde zapotřebí na to mít nějakou další legislativu? Děkuji, pane Enšu. Děkuji, pane předsedo. Jen poznamenám, že skutečně si vážím eh, práce pana navrhovatele, je to vynikající text. Jak sám uvedl, já bych rád poznamenal, že zpracovávání bioodpadů nemusí jasně souviset jen s energetikou. E, mnohem víc to souvisí s ochranou životního prostředí a ze zkušenosti můžu potvrdit, že to jde za, jen za otázku energie. například hnojiva se vyrábí z bioodpadu. Eh, bioodpad eh, se tedy má recyklovat a zpracovávat a je třeba využívat různé konverzní procesy nebo rekonverzní procesy. Ze 100% odpadu, které, který je vyhozen, 15% kon, má končit na skládkách a to je velice důležité. Já jsem přednesl pozměňovací návrh, zaměří na to, abych tlačil na některé členské státy tam, kde nemají ehm, třídění odpadu a sběr eh, tříděného odpadu. A tak eh, jsem přednesl myšlenku eh, udílení určité hodnoty odpadu, což by bylo tedy velice nízké hodnoty, ale aby vznikl trh pro tento odpad. O to mě šlo. A aby lidé například si z toho mohli i trochu vydělat. To znamená, že by pak členské státy měly čistší životní prostředí a navíc bychom měli další energii. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně van Děkuji, pane předsedo. Velice ráda se připojuji ke gratulacím, které zazněly na adresu pana zpravodaje. Domnívám se, že jeho zpráva je skutečně velice dobrá. A i pozměňovací návrhy a kompromisy, na kterých pan zpravodaj intenzivně pracoval, nám umožní zítra vydat velice dobrou zprávu. Já bych měla dvě poznámky co to kompromisní pozměňovací návrhy. Například ten první, na který chci upozornit, je ten, že v diskuzi o bioodpadu bychom se měli také zaměřit na hierarchii odpadu a bioodpadu a to platí právě ta hierarchie pro bioodpad. Za, po této diskuzi možná existují ještě Eh, některé eh, rozdíly v názorech na tuto problematiku, které budeme muset vyjasnit později. V té hierarchii odpadů je důležité poukazovat na recyklaci eh, surovin, nejenom získávání energie, to je důležité pro dosažení cílů v oblasti snižování CO2, ale neměli bychom problematiku klimatu omezovat pouze na omezování CO2. Je to celkové ekologické téma, je to také otázka zacházení s půdou a například využívání bioodpadů ke kompostování. Domnívám se, že zde máme ale dobré kompromisní pozměňovací návrhy a zítra vznikne dobrá zpráva. Jedna záležitost, kde jsme nedošli takové schody a kde to naše frakce stále zdůrazňuje, my si přejeme eh, specifickou směrnici. Domnívám se, že význam bioodpadu je čím dál tím větší, je zde obrovský potenciál a proto si tato problematika vyžaduje separátní přístup. Děkuji. Kolegyně Jordan Sizli. Děkuji. I já bych chtěla poděkovat navrhovateli panu Čičestrovi jeho zpráva je vynikající. Zejména byla vynikající spolupráce s navrhovatelem a novými zpravodaji. Připravili jsme šest kompromisních pozměňovacích návrhů a zítra si myslím, že budeme moci tedy odpovídajícím způsobem hlasovat. Tento způsob odpovídá tomu, jak dobře byla připravena zpráva. My podporujeme jako politická skupina kompromisní pozměňovací návrhy i některé zůstávající, tedy další pozměňovací návrhy. Chtěla bych zdůraznit eh, pár věcí. Naše politická skupina má za to, že eh, biodegradabilní odpad jsou, eh, je důležitý také v energetickém mixu a my bychom těmto, tomuto druhu odpadu chtěli dát určitý význam. Eh, ale myslím, že to, čeho jsme dosáhli v těch kompromisních pozměňovacích návrzích, myslím si, že je dostatečné. Já vám děkuji a nyní uděluji slovo komisi, pan Spunar. Nebo jsem neřekl správné jméno. Nemáme tu někoho z komise? Máme. Promiňte. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych rád poděkoval panu zpravodaji za velice dobré stanovisko. Plně chápu, že energetický výbor se soustředí více na energetické otázky a ne na zprávu bioodpadů, což také odráží interní diskusi, která probíhá v rámci komise mezi Generálním ředitelstvím pro energetiku a životní prostředí. Chtěl bych poděkovat za veškeré na podněty, které zazněly. Chtěl bych eh, se vrátit také k té hierarchii odpadů. Měli bychom pamatovat na to, že rekuperace energie z biopaliva je velice důležitá, což je důležité pro hierarchii odpadu, ale nezapomínejte na to, tato hierarchie má určitá ustanovení, kdy analýzy poukazují na to, že jiné způsoby řízení odpadu by byly výhodnější z ekologického hlediska, tak je možné se odklonit od této hierarchie. Nicméně tady existuje všeobecné pravidlo, čili možná tomu může tak být i v případě biopaliv, může být eh, předmětem konkrétní analýzy a na základě toho můžeme postavení biopaliv eh, lépe vysvětlit. Dále zazněl požadavek, aby komise vysvětlila, jestli výroba biopaliv také obsahuje recyklaci. Já se obávám, že sebou nemá směrnici, rámcovou směrnici o biopalivu, ale definice biopaliva velice jasně vylučuje výrobu biopaliv. Čili ta definice recyklace vylučuje výrobu biopaliv. Co se týče výroby biopaliv v rámci definice recyklace, to by požadovalo určité legislativní změny, nicméně to nezamezuje členským státům, aby si stanovili své vlastní cíle v oblasti recyklace a rekuperace energie, aby zajistili tímto způsobem vyšší produkci biopaliv. Takže pro tuto chvíli to z mé strany bude vše. Já vám děkuji. Chce se ještě na závěr vyjádřit pan zpravodaj? Prosím, máte možnost. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegům za laskavá slova. A chtěl bych se ještě vrátit ke dvěma otázkám. To je tedy především definice a recyklování Eh, poměrně dost jsme se napracovali na tom, jak eh, popsat eh, vznik energie z odpadu. Takže bych nerad se do té bitvy pouštěl znovu, ale chápu to, co říkala paní Holz a její názor. Co se týče specifického, specifické směrnice, jak říkala paní Rebels, určitě víte, že já eh, nejsem úplně přesvědčen, eh, že by v tomto případě měla vzniknout další směrnice. Jen na závěr. Samozřejmě přijímám to, že, že se jedná o souhrnou e, zprávu, která se zabývá hierarchii odpadu, ale protože my jsme energetický výbor a ne výbor pro životní prostředí, považoval jsem za potřebné, abychom se zaměřili tedy na naši kompetenci. A e, to je vznik e, energie z odpadů. A doufám, že po našem hlasování zítra budeme mít na stole dobrý dokument a děkuji vám ještě jednou za spolupráci. Bedanke auch mich. Já vám také děkuji a tímto uzavírám rozpravu. Konstatuji, že už se nikdo nehlásí o slovo, takže tímto uzavíráme tento bod programu. Uzavírám zasedání dnešního dne a za pět minut bude schůze koordinátorů, takže máme pět minut. Das heißt, bitte... Dámy a pánové, znamená to, že ostatní prosím opuste sál, abychom mohli rychle pokračovat. Zítra se sejdeme v 9 hodin 30 minut na hlasování.